two items on our agenda still. So, let's move on. Item 16. Bod 16. Společná debata o přeskumu dohody o volném obchodu mezi Evropskou unii a Singapurem. E, jde především o problematiku ochrany investic v tuto chvíli a my tedy povedeme společnou diskuzi. Nejprve mi dovolte přivítat paní Ruso, která je autorkou této studie. Vítejte. A ve svých poznámkách mám ještě také uvedeny hosty ze Singapuru, za singapurskou stranu. Já doufám, že opravdu dorazí. Ano, už je tady máme.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 So, the from Singapore just arrived. Takže hosté ze Singapuru právě dorazili. Je to zástupce obchodní komory pan Guob, ten sedí po mé levici a pan velvyslanec tam a rovněž zástupci Německo-Singapurské komory paní Cornelis, kde je tamhle jsem rád, že vás vidím. A máme hodinu na diskusi o dohodě a také představení studie. A na zahájení bych požádal o slovo paní Muso, která nám poskytne přehled o studii zhruba pětiminutovou. Prosím. Děkuji. Tato studie představuje srozumitelnou a přehlednou analýzu dohody mezi EU a Singapurem. Je rozdělena do pěti sekcí. První sekce se soustředí na působnost dohody, zejména na oblasti, kde dochází k liberalizaci přístupu na trh, například pro snižování tarifu anebo aplik odstraňování netarifních bariér. Další kapitola se zaobírá novými záležitostmi, jako je ochrana investic, veřejné zakázky, duševní vlastnictví a srovnává tady tuto situaci s novými dohodami, které vyjednala EU s jinými zeměmi. Je třeba poznamenat, že investiční záměry, kterým se studie věnovala, pocházejí z roku 2015, protože tenkrát ještě nebyly dostupné další materiály. Dále hodnocení hospodářského dopadu na Singapur a EU a zároveň zúčastněné strany dohody. Čtvrtá sekce poskytuje analýzu stanoviska soudního dvora 2 lomeno 15 týkající se kompetencí EU jako EU podepis, vyjednávat a podepisovat příslušné dohody. A Studie uzavírá závěry a doporučením pro Evropský parlament. Když se podíváme na působnost dohody, hm, vidíme, že ustanovení liberalizují obchod mezi EU a Singapurem. Dochází k tomu třeba, že vývozci nedostanou takové snížení tarifu, ale tady máme takřka nulový tarif eh, k Singapuru. A singapurští dovozci a vývozci získají přístup k trhu EU. Potom také máme další usnadnění pro obchod a služby, což může signifikantně zlepšit situaci obou stran, například zakládání obchodních center. Potom tady máme ustanovení týkající se přenesení toho, co bylo dosaženo až v CETě, v Koreji a v dalších dohodách mezi EU a dalšími zeměmi tak, aby se tady odrážel přístup EU k těmto dohodám. Jedná se také o ochranu investic za zohlednění nové dohody, kterou jsme znovu zanalizovali pro tento účel. Například tady dochází k založení takové, co, čeho si jako tribunál soudu, který bude vždy naslouchat stížnostem případných stěžovatelů. Potom tady máme nediskriminující standardy v dohodách, my jsme hovořili se zúčastněnými stranami a tady jsme viděli, že in, přijímali pozitivně chystanou dohodu, protože nahlíží na tuto dohodu o volném obchodu mezi EU a Singapurem jako možnost vytváření dalších pracovních příležitostí. Určité obavy ale byly vysloveny, zejména co se týče zástupců evropských odborových svazů, kteří se obávali nedostatku sankčních mechanismů v případě nedodržování pracovního práva a vynucování kapitoly týkající se trvale udržitelného rozvoje. Eh, odpověď Singapuru nesnížila tyto obavy, protože Singapur ale stejně dodržuje vysoké standardy práce. Eh, ty největší zúčastněné strany vyslovily In our summary of the svou nespokojenost dlouhotrvajícím procesem. Podle soudního eh, rozsudku 2 lomeno 15 máme stanovisko soudu, podle něhož Evropská unie disponuje určitými pravomocemi ale investice, které nejsou definovány jako přímé zahraniční investice, to nespadají stejně tak, jako ještě není vyjasněno, jak by měl vypadat mechanismus pro řešení sporu. Proto je třeba, aby tuto dohodu, která se chystá potom, také schválili všechny členské státy. Ale než vstoupí do jakékoliv formy investičních dohod, je nutno nastavit takový mechanismus řešení sporu, aby se vymanil z působnosti Evropského soudního dvora. Ale zatím tady tady diskuze je čistě akademická. A nyní si dovolím dát slovo panu Klim Chambers, Capital Economics který by velice rád doplnil má slova. A já se budu zaobírat hospodářskými dopady. My jsme se eh, dívali v naší studii na dopad na obchod, na investice a na obe ekonomiku obecně. Obchod eh, eh, navrhuje, všichni Tedy obecně se soudí, že tato dohoda má pozitivní dopady, velké pozitivní dopady. Když se podíváme na analogovou smlouvu s Koreou zejména, která je skutečně nejpodobnější dohodou k této navržené dohodě se Singapurem, došlo k ohromnému rozkvětu obchodování Evropské unie s Koreou po uzavření dohody v roce 2011 Eh, trošku jinak to vypadalo s jeho korejským exportem do EU. Některé objemy dokonce poklesly, ale my tedy nevíme, zda to bylo v důsledku té dohody samotné. Každopádně evropský užitek pro spotřebitele eh, obyvatel Jižní Koreje byl velký. Také jsme se dívali na to, jak to vypadá s ekonometrickou analýzou klíčové faktory jako různé vzorce obchodování a viděli jsme, že to skutečně mělo užitečný dopad na obchod EU větší než na Koreu jako takovou. Ale tato dohoda se luší co do obsahu a co do vlastně eh, bodu startu takzvaného, co se týče ekonomik. Dohoda se Singapurem po eh, eh, Poté, co došlo k dohodě mezi Singapurem a Čínou, také došlo k dohodě mezi Singapurem a USA. A když se podíváme na dopad na Singapur pro EU ex vývoz do Singapuru, jsou menší nárůsty, než jak tomu bylo v případě dohody s Koreou a je to z toho důvodu, že dochází k méně změnám v tarifech a Singapur často poskytuje nulový tarif přístupu na trh, ale dojde eh, jistě k obdobné eh, odstraňování netarifních bariér, tak jak to bylo v případě Koreji. A co se týče exportu Koreji do Evropské unie, oni budou mít eh, velkou pomoc při ochraně zeměpisných označení. A teď, co se týče investic, tedy dopadu na investice. Eh, studie navrhuje, že tady dojde k obecnému dopadu mm, eh, velice pozitivního. Eh, došlo již k velice pozitivnímu dopadu investičnímu v případě uzavření korejské, tedy pardon, dohody s Koreou. A v případě této specifické dohody tady jsou další pozitivní aspekty jako zavedení toho mechanismu pro řešení sporu. Třeba, že to ještě nebylo rozhodnuto, ale očekáváme navýšení investic a jistě dojde k proporcionálnímu narůstu pro obě strany. A na závěr jsme udělali takové všeobecné makroekonomické hodnocení. Já se snažím dodržet svůj časový limit. Ale to vidíte tady na těch slajdech, to znamená, že to bude mít pozitivní dopad jak na obchod, tak na investice a obecně to bude mít příznivý účinek na vývoj HDP. Některé studie upozorňují, že to bude mít skutečně vysoký dopad, který eh, významně ovlivní růst HDP, takže se domníváme, že v obou případech dojde k užitečnému dopadu na ekonomiky na obou stranách. Děkuji, nyní dávám slovo zpravodaje, aby komentoval a poté dám slovo zástupcům Singapuru a pak budete mít možnost klást otázky. David Martin. Děkuji. Vážení kolegové, Tahle dohoda platí tak dlouho, že v době, kdy byla uzavřena, tak eh, Británie ještě neměla šílenou vládu. A byla proevropská. Tohle není první debata, která se vede, ale je tu jeden důležitý rozdíl. Já nebudu zabíhat do historie, protože to jistě dobře znáte ale chci říct na, už hned na začátku, že tady není žádná nejednoznačnost. Spravodaj může obě dohody podpořit, jsou dobré pro Singapur i pro Evropskou unii. A já tedy teď začnu vysvětlovat, proč. Pokud jde o dohodu o volném obchodu, hospodářské přínosy jsou evidentní, Singapur, Singapur je sice pouze městským státem, ale je to tedy zároveň středisko veškerého obchodu v jihovýchodní Asii. A čím větší je objem našeho obchodu se Singapurem, tím větší je náš objem obchodu v tomto regionu. Celá řada evropských podniků má své kanceláře v Singapuru, dokonce i tedy své regionální centrály. A tento, tato dohoda odstraňuje všechny zbývající tarify na, k evropským výrobkům, vytváří také nové příležitosti a vzhledem ke kontroverzi z pohledu ostatních FDA má tedy pozitivní seznam eh, výrobků na rost v souladu s principy GATT a zaručuje ochranu více než 190 označení původu, jakmile tato budou zaregistrováno. V globálním kontextu je důležité říci, že nejde jenom o ekonomiku, ale také o hodnota, hodnoty. A i když dojde k nárůstu objemu obchodu, je třeba říci, že půjde o progresivní metody obchodování, což je něco, co můžeme podpořit nepůjde o snižování našich norm. Singapur přejímá evropské normy. Samozřejmě platí i princip obezřetnosti. A dohoda je komplexní, zahrnuje i rybolovnou politiku, ochranu lesů a tak dále. A zahrnuje samozřejmě také ty standardní požadavky které vyplývají z úmluvy ILO, pokud jde o pracovní legislativu a pokud jde o lidská práva. Singapur je tedy eh, takovou, takovým malým zázrakem v jeho východní Asii. Nicméně i tady je ještě třeba eh, na tom pracovat. Já vítám, že Singapur aktivně spolupracuje s ILO. My jsme byli také v úzkém kontaktu s kolegy ze Singapuru, kdy jsme debatovali o tom, jak postupovat, abychom mohli ratifikovat ty úmluvy ILO, které Singapur doposud neratifikoval. Postupujeme kapitolu po kapitole, což je nyní obvyklý evropský přístup. Já se vybavuji, že v případě porušování lidských práv PCA, která musí být podepsána zároveň jako FTA a tím souvisící dohody může být pozastavena. Do budoucna bude možné také mod, provádět modifikace prostřednictvím ustanovení o obecném přeskumu a Singapur je otevřený diskuzím k této věci. Když se podíváme na globální situaci, jde o první dohodu mezi Evropskou unii a zemí ASEAN, a víte, že tedy my chceme uzavírat i regionální dohody o volném obchodu. A já jsem byl zpravodajem k dohodám Evropské unie a ASEANu, kdy v době, kdy jsme pořád tedy doufali, že se takovou dohodu podaří uzavřít a my vlastně pořád ještě doufáme. Dohoda se Singapurem je součástí nového bloku TPP minus USA a umožní intenzifikovat obchodní toky. My už se nemůžeme spoléhat na Spojené státy jako našeho hlavního obchodního partnera a proto je velmi důležité posilovat vztahy v jeho východní Ázii, protože také jde o jednu z nejrychleji rostoucích ekonomik, nejrychleji rostoucí region. A teď ještě stručně k k dohodě IPA. Singapur, podobně jako Kanada, tedy souhlasili s tím, že otevřeme již uzavřenou dohodu, pokud jde o ISTS. Parlament byl proti tomu, aby eh, tady eh, byla použita metoda ISDS a naopak požadovali eh, ustavení permanent, stálého tribunálu pro řešení sporů, který by také dohlížel na dodržování určitých etických principů a který by umožnil přijít se systémem multilaterálních investic a konečně také chránil Eh, investice na vládní úrovni. A to všechno se podařilo dojednat v rámci té dohody se Singapurem, takže podle mého názoru tato ustanovení jdou nad rámec toho, co máme v dohodě CETA. Je to tedy taková CETA plus. Máme tady tedy odvolací tribunál, řádně fungující. Máme tady povinnost soudce odstoupit po té, co vypršelo jeho funkční období, abychom zabránili střetu zájmu. A nyní také běží práce na vypracování pravidel pro jmenování soudců tohoto tribunálu. Takže vidím tu celou řadu přínosů, které podařilo dojednat v rámci CETA a které nyní jdou nad rámec CETA. bylo by zvláštní tedy prosazovat myšlenku multilaterálního systému pro řešení sporů a pak nepodpořit první dohodu, která toto ustanovení skutečně používá. Děkuji a nyní zástupce singapurské strany. Děkuji, pane předsedo, pane zpravodaji, za příležitost tady k vám dnes pohovořit na téma dohoda o volném obchodu. Tato dohoda už není ničím novým, takže já tady se na vás budu obracet jako na někoho, kdo už je zasvěcený. Chci pohovořit o tom, jak tato dohoda přispívá k svobodnému globálnímu obchodu, jak posiluje tedy regionální a svazky a spolupráci Evropské unie a zemí ASEANu. A za třetí jsou tu i specifické otázky, které tady se týkají transparentnosti, ochrany životního prostředí, dodržování určitých principů pracovní legislativu a tak dále. Takže pokud jde o relevanci globálního vývoje, včetně tedy těch potenciálních obchodních sporů, oblasti solárních panelů, aluminia, ocely, a to ani nezmiňuji, automobily. Evropská unie a Singapur na půdě VTO se dohodli řešit tyto eh, potenciální spory konstruktivním způsobem. My zároveň také podporujeme ten globální rámec pro obchodování i prostřednictvím této dohody a vysíláme tím jasný signál, jak za Evropskou unii, tak za Singapur, že budeme dodržovat globální standardy, přispívat k hospodářskému růstu a vytváření pracovních míst. Podobně jste postupovali i v případě Japonska a my jsme ochotni pracovat na dál, nadále na platformě různých pracovních skupin, které tyto záležitosti řeší, takže já bych mohla zacházet do detailů CTTPP, které bylo podepsáno a které je nyní v procesu ratifikace. Eh, Japonsko tedy tak již učinilo, Singapur bude další. Protože jde o první dohodu se eh, zemí, eh, se zemí ASEAN a dalšími členy ASEAN jsou Austrálie, Japonsko a další. Považuji to za vlastně důležitý příklad, který vysílá určitý signál o ochotě propojit se a spolupracovat. Tato dohoda má tedy i svůj strategický význam, který s časem ještě roste. A, a vysílá jasný signál také tedy například pracujícím o tom, že určité eh, normy toho, jak pracovat, budou dodržovány. Druhý eh, bod. Propojení EU a SEAN. Já bych to rád u, u, já tady mám takovou ukázku toho, jak už to může fungovat. Můžete si to vyzvednout u východu ze sálu. Uh, Singapur jakožto první vlastně stát v našem regionu umožnil tisícům evropských podniků otevřít si své zastoupení tam a tím pronikat eh, v tomto prostoru dále. My jsme dnes čtvrtou největší globální ekonomikou. A nadále tedy vlastně přispíváme k hospodářskému růstu, prosazujeme i, rozvíjíme se i v sociální dimenzi a fungujeme jakožto koordinátor na půdě ASEAN. Někteří z vás, možná celá řada z vás, zažila na vlastní kůži naše postupy a naše připravenost otvírat eh, dveře novým postupům a testovat nové principy a hodnoty ať už jde o naše aktivity v oblasti boje proti klimatickým změnám, libe, v oblasti liberalizace obchodu a tak dále. A nepřipojili jsme se k těm nepřátelům multilateralismu a globálního obchodu obecně. Několik příkladů, jak úzce spolupracujeme s ILO na zlepšení standardů, tedy příslušných Eh, standardů v našem regionu. Naše spolupráce s ILO je již dlouhodobá. Máme konkrétní program, který byl již třikrát obnoven. Jde o program společ spolupráce na progresivních metodách výroby a zaměstnávání. A tím se dostávám k třetímu bodu FTA a IPA a jejich přínos. Asi byste eh, si měli uvědomit, že jde o ambiciozní dohodu, která má podporu všech členů VTO. Nad rámec liberalizace obchodu dohoda obsahuje nová inovativní ustanovení, pokud jde o netarifní překážky obchodu ale zároveň tedy zachovává určitý regulatorní rámec, pokud jde o práva duševního vlastnictví a tak podobně. Mohl bych toho říct víc, ale použiji dva konkrétní případy. Francouzská eh, firma Blue Solutions, která eh, podniká v oblasti car sharing, podepsala před několika měsíci první dohodu svého typu se Singapurem, kde tedy rozběhne ten eh, model ten eh, stílení, tedy toho pronajímání elektronických vozidel. To je prostě úplně nová eh, iniciativa v našem regionu, která si vyžádala nový regulatorní přístup. A jakmile vstoupí v platnost tato dohoda o volném obchodu, nové vozy, které byly vyrobeny a otestovány v Evropské unii, budou automaticky eh, certifikovány i v Singapuru. Takže to je další konkrétní výhoda. A je to, myslím, i dobrý příklad ostatním zemím tohoto regionu. V oblasti zemědělství eh, je vlastně naše úsilí komplementární. Eh, Singapur, vzhledem k tomu, že je to ostrov v eh, rozsahu 700 čtverečních kilometrů, nemá žádný vývoz eh, zemědělských produktů. Přesto se podařilo dojednat dovoz masa a masných výrobků z Evropské unie do Singapuru. Takže to bude přínosné pro zemědělství v Evropě. Pro nás to bylo důležité v každém případě, ale znamená to, že evropští vývozci vlastně budou nyní konkurovat na stejném základě ostatním dovozcům potravinových produktů do Singapuru. Urazili jsme dlouhou cestu, dojednali jsme společné principy, společné hodnoty. Tento Proces se nachýlil ke konci. Naše, naši představitelé byli ochotni tuto dohodu podepsat a ratifikovat a já tedy apeluji na vás, abyste učinili podobně, tak aby to bylo ku prospěchu pracujících a, na, a spotřebitelů na obou stranách. Děkujeme. za toto vystoupení. Nyní máme půl hodiny a deset osob se hlásilo o slovo. Ale bude zde také ještě vystoupení komise a musí zde být příležitost odpovědět. To tedy znamená minuta a půl pro každého řečníka. První je pan Kelly. Děkuji vám. Děkuji všem, kdo zde vystoupili. Posledně, když jsme diskutovali, tak to bylo nějakého půl roku zpátky a někdo říkal, že to má opravdu špatné rozměry, neposunulo se to kupředu a když bylo potom ale čas na ratifikaci, tak jsem byl v eh, delegaci, která navštívila Singapur s kolegyní a vlastně tam nebylo nic, na co by bylo možné se stěžovat, takže to je opravdu zázrak. Je to malý stát, který má relativně málo eh, zdrojů, ale má nesmírně kreativní, důmyslné obyvatele a prokázali také mnoho trpělivosti v souvislosti se summitem mezi lídry Severní Koreje a USA, což jistě pro vás také byla velká výzva. Takže já nevidím důvod, proč bychom to neměli co nejrychleji ratifikovat, protože některé věci diskriminují Singapur a i evropské podniky. A protože jsou tam dohody mezi USA, Japonskem, Čínou, tak vlastně tím trpí evropské podniky, takže je to rozhodně v našem zájmu i v zájmu Singapuru ratifikovat tuto dohodu co nejrychleji. a ji plně, stoprocentně podporuji. Děkuji, nyní má pan Kamal. Děkuji, jak všichni víte, tak před pěti lety jsem byl zpravodajem a David byl jeden ze stínových zpravodajů k tomuto tématu a co je zajímavé v tomto vztahu, že i když se možná neschodneme na tom, jak vypadá rozumný způsob vládnutí, tak eh, jak říkal pan Kelly, už to mělo nastat dávno při setkání zpravodaje a stínových zpravodajů, tak jsme se všichni opravdu eh, shodli na tom, že je třeba to uzavřít a je to trapné, že nám to tak dlouho trvalo. Chápeme, že jsou zatím politické investiční důvody, ale máte-li čas zareagovat na několik otázek, které vám položím, byl bych rád. Za prvé, viděli jsme zde vaši prezentaci kterou eh, připravili tam kolegové vzadu, kde se předprovídali určité obchodní toky a co bude přínosné pro obě strany. V roce 2003 když eh, vznikla dohoda o volném obchodu mezi USA a Singapurem a tehdy také byly určitě nějaké předpovědi. A mě by zajímalo, zda potom ta skutečnost vlastně překročila ta očekávání nebo ne, co se týče nárůstu vzájemného obchodu. Potom hovoříme o investicích a ICS. Co si myslíte o CPTTP a investiční kapitole, která tam je? A může tam dojít k nějakému potenciálnímu sporu? A možná, že to je příliš brzy se ptát na další témata, takže to bude vše. Děkuji a nyní pan Temoze. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěl za liberály říci, že je opravdu hodně pozdě to schvalování dohody se Singapurem. Už jsme začínali s tím v roce 2010, v roce 2013 se to celé zastavilo, pak jsme to museli znovu projednávat, řešit různé spory. Je tedy opravdu dosti pozdě a musím říct, že v naší politické frakci panuje určitá pocit frustrace, protože pro EU dohoda o volném obchodu se Singapurem je situace win-win. Singapur je zajímavá ekonomika, může působit jako jakýsi hub pro evropskou ekonomiku, ovšem neprodukuje, eh, produkuje určité potravinářské výrobky, které by mohly konkurovat Evropě, takže máme zde pokročilou, rozvinutou ekonomiku, která chce kupovat evropské výrobky já nechápu důvody, proč o tom stále ještě diskutujeme. Já myslím, že to bude eh, třeba vysadlit našim občanům v příštích měsících, že toto je užitečné pro ně i pro naše podnikatele. Mám pocit, že to bude také dobrý příklad pro budoucí dohody FTA, protože Singapur má své vztahy s azijskými zeměmi a musíme ukázat našim občanům, že v této souvislosti jsme užiteční, takže děkujeme, že jste přišli mezi nás, poskytli nám příslušné užitečné informace a doufám, že vše dobře dopadne a bude zde velká široká podpora v Evropském parlamentu pro schválení této dohody. Děkuji. Děkuji, nyní Anemarie Miner. Děkuji vám, pane předsedo. Pane předsedo, Zpráva o dopadech eh, na Singapuru je z roku 2009 a uvádí, že Singapur je jedna z zemí, kde je nejvyšší eh, emise CO2 na obyvatele. Klimatické téma je čím dál tím důležitější pro EU. A já mám v této souvislosti dvě otázky. Za prvé jsou nějaká nova ježi čísla na straně komise o dopadech na klima. Může nám je sdělit. A za druhé, stejně jako v eh, obchodní dohodě s Japonskem, eh, hodláte tam zařadit do singapurské dohody kapitolu nebo odstavec o eh, dodržení klimatických cílů? Ne, nebo ano, pokud ano, tak jak bude vypadat? Potom je zde kapitola zde a bude tam revizní doložka. Komise zde vlastně jde cestou government consultation a ad hoc panel třetích stran. Já bych chtěla usilovat o to, aby proběhla zásadní diskuse mezi komisí a parlamentem, protože bez sankcí není možné usilovat o to, abychom opravdu vymáhali ty věci, které chceme a o něž usilujeme pak je vidět, že ty obchodní dohody nemají úplně pozitivní eh, dopady na malé a střední podniky, eh, pravidla jsou pro ně složitá a může to být ohrožení malých aktérů. Byla bych ráda eh, se dozvěděla názor komise. A potom výrok soudního dvora. Investiční kapitola bude vlastně vyňata z té mm, dohody o volném obchodu a měli bychom si počkat na další výrok soudního dvora o slučitelnosti systému investičních soudů s evropským systémem. Je komise ochotná upravit harmonogram, abychom si mohli počkat na tento výrok soudního dvora a potom right to regulate už není v té kapitole o regulaci investic, v dohodě CETA to tam bylo. Proč to tam teď není? Můžete nám to vysvětlit? Děkuji vám, pane předsedo, kolegyně a kolegové. Já jsem vždy na tomto výboru se hlásila k volnému obchodu, co by zdroje blahobytu, ale nikoli co by k zástěrce snižovat práva občanů. No. A já jsem také eh, nabádala naši vládu k ratifikaci dohody s Japonskem a není tedy z toho hlediska analyzujeme dohodu se Singapurem. Nyní hovořím o té obchodní dohodě, o té investiční později. Singapur je malá země, ale je to také Eh, země, kde probíhá mnoho obchodu, proto by to bylo výhodné také pro vstup na nové trhy. Eh, jsou zde ovšem i určité nevyjasněné otázky, tak například kumulace v oblasti původu. Produkty ze Singapuru by bylo možné uznat, kde vlastně došlo poslednímu zpracování v Singapuru a to by pak mohlo ohrozit i třeba potravinářskou oblast. A nyní to téma investiční eh, dohody tu považuji za mnohem pochybnější než eh, dohodu o volném obchodu a tyto obavy sdílí také moje vláda. Má vzniknout investiční soudní dvůr a mm, tam by mohly být i žalovány naše vlády v oblasti eh, TTIP a CETA. Si myslím, že u mezi zeměmi, které mají etablovaný právní stát, by neměly být takové soudy ohrožují eh, občany demokracii a jsou svým způsobem nesmyslné. Další kolega. Děkuji, děkuji autorům studie, který, jasně ekonometricky to ukazuje, že to bude win-win situace uzavření této dohody, což se dalo čekat. Ale je zde i nevyčíslitelná dimenze této dohody, už to zmínil David protože Singapur je jako regionální hub, který je bezpečný a předvídatelný pro naše společnosti a signál, který eh, vysíláme světu, který nyní trpí protekcionistickými trendy, je důležitý, jde o identitu a sebepojetí EU, co by globálního angažovaného aktéra. A kromě tohoto eh, případu máme zde také vlastní důvodu, protože jsme zde opravdu podrobovali Singapur velice zdlouhavému, mučivému procesu a proto je důležité to odhlasovat eh, co nejrychleji. Chci se tedy zeptat komise, jaký je harmonogram a je zde nějaké ohrožení, že by třeba bylo ohroženo podepsání v rámci zasedání ASEANu 19. Eh, října. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji zástupcům Singapuru. Dovolte, abych také poděkovala za obrovskou trpělivost, kterou prokázali v tomto dlouhém procesu vyjednávání za okolnosti, které všichni chápeme a proto byl příhodný rozsudek soudního dvora. Myslím si, že není adekvátní oddělovat obě smlouvy, ale logicky to vedlo k procesu, který prodloužil celé vyjednávání. Mám otázečku. V souvislosti s podpisem a ratifikací těch tří základních umluv Mezinárodní organizace práce, které stále ještě nebyly podepsány, svoboda združování, zrušení nucené práce a zrušení diskriminace. Dvě otázky v souvislosti se všemi třemi dohodami. Za prvé, jaké jsou důvody, proč Singapur je neratifikoval ještě? Jaké jsou perspektivy pro ratifikaci? A druhá otázka se týká dohody o investicích. Já si myslím, že toto je skutečně velká příležitost pro oba, obě zúčastněné strany, ale v případě těchto investic Hmm, nedojde-li k vzájemnému uznávání profesních kvalifikací, bude obtížné vyčerpat veškerý potenciál, který se v tom skrývá. Jak vypadá tedy situace se vzájemným uznáváním eh, profesních kvalifikací mezi Singapurem a členskými státy? Děkuji. Děkuji. Kristof Jelner. Děkuji vám, pane předsedo. Domnívám se, že to je spíše sladký okamžik. Celá řada kolegů řekla, že jedním z hlavních problémů obchodních politik je, že ta vyjednávání trvají tak dlouho. A tady to bylo o to překvapivější, ale za naše byla vina. Ale vyplatilo by se podívat se na radě i mezi kolegy tohoto Evropského parlamentu, kteří vytvářeli problémy, které vedly k této situaci No jak to začalo? My jsme začali vyjednávat dohodu v roce 2007, v roce 2009 jsme zahájili vyjednávání o službách a výměně zboží. Potom my jsme chtěli investice, v roce 2013 jsme ukončili dohodu o obchodu a službách. Singapur to chtěl nejdřív podepsat a pak pokračoval eh, v odděleném vyjednávání dohody o investicích, ale my jsme nechtěli v roce 2013 jsme dodali do o investicích a řekli jsme OK, tak to je dobré, uděláme to, ale potom z nějakých důvodů jsme se domnívali, že tato dohoda je něco, eh, o čem má vyjednávat komisa my, zatímco s Kanadou to měla na starosti rada. Ale v roce 2015 jsme chtěli celou věc znovu otevřít, abychom změnili investiční partnerech. Snažili jsme se tedy jednotit k tomu, co jsme chtěli. A pravděpodobně toto je nejhorší příklad toho, jak se má dělat obchodní politika. Měli bychom tedy reflektovat eh, o tomto procesu, aby už se to nikdy, nikdy neopakovalo. Jedinou věc, kterou jsem slyšel mezi kolegy, je, že někteří kolegové mají obavy s těmi umluvami MPO. Já bych skutečně chtěla vidět, že tady jsou nějaké reálné obavy. Pakliže ano, pojďme je teď dál na, dát na stůl, nebo už jako o tom nemluvte. Prosím. Karolína. Děkuji mnohokrát za prezentaci, za vaši návštěvu, pane Gom. Rozsudek soudního dvora potřeboval určitý čas, ale alespoň teď máme jasno, teď víme, jak můžeme rozhodovat. Jak už tady zaznělo, Singapur je skutečně křižovatkou jeho východní Azie, má vysoké standardy a proto se chci zeptat, jak to vypadá s těmi třemi pracovními normami MPO. Proč ještě nebyly ratifikovány? Z jakých důvodů? že to jsou minimální standardy. Pak, když už existují vysoké standardy v Singapuru, by to snad neměl být žádný problém. A druhý bod, ale eh, v souvislosti s kapitolou trvalé udržitelnosti, pakliže tady nejsou zabudovány žádné sankce při porušování, jaká opatření nebo mechanismy hodláte uskutečňovat, dojde-li k porušení ekologických norem nebo práv zaměstnanců. Jaké možnosti tady jsou, protože my chceme spravedlivé dohody. A proto si myslím, že i ta kapitola o trvalé udržitelnosti může být jedině silná, budeme tady mít zabudovány všechny možnosti. Děkuji, pan Winkler. Děkuji vám, pane předsedo. Drazí kolegové, děkuji za všechny tyto informace. Já eh, se chci zmínit o dvou bodech. Za prvé globální kontext, za druhé pragmatický přístup, který je zapotřebí. Za prvé samozřejmě všechno zaznělo ale já jsem chtěl zúraznit to, co řekl David Martin, naši stínový zpravodajové. Chtěl chci upozornit na globální relevantnost tohoto tématu, která, které má mnoho rozměrů. Je to první dohoda uzavřená se členem ASEANu, ale máme tento globální kontext, kdy některé země eh, staví zdi a my bychom chtěli stavět mosty místo toho a proto eh, hovoříme se Singapurem o propojení. Ano, propojování, konektivita, to je klíčové slovo pro 21. století. Chci tedy znovu potvrdit, že jsme otevření jako Evropská unie pro obchod, ale to by mělo znamenat, že zvolíme pragmatický přístup v následujících týdnech a měsících. A to mě vede k tomu druhému bodu potřeba pragmatického přístupu a přidržuji se ke kolegům, kteří už tady hovořili o skutečnosti, že pravděpodobně budeme potřebovat snažit se rychle o podpis o provizorní aplikaci a potom eh, vyjednávat o investicích, ale prostě odbourávat veškeré překážky, které by stály v cestě pro vizorní aplikaci abychom získali zpět naši věrohodnost také tváří v tvář našim globálním partnerům. Já se chci zeptat komise, už to tady jednou zaznělo. Jak vypadá harmonogram? Děkuji. Thank you very much. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Jako již řekli mý kolegové, historie Dohody o obchodním partnerství a ochraně investic je příliš dlouhé. To je ta první věc, kterou musíme říct se našim partnerům ze Singapuru. A my vám musíme proto poděkovat za vaše trpělivost, za dobrou vůli a za váš konstruktivní přístup. A věřím, že nastal čas, eh, abychom byli loajální vůči našim partnerům ve vyjednávání a tudíž, abychom tento proces eh, završili. Domnívám se, že po vší té době zůstává tato dohoda strategicky významnou, ekonomicky vyváženou, otevírající nové příležitosti pro obě strany. A to by snad mělo stačit. Také je pravda, že zatímco se řada věcí změnila v globálním obchodování, což někdy způsobuje potíže hodnotit dohody, které byly vyjednány před několika lety, ale dochází ke zlepšením eh, v tom závěrečném stádiu procesu, zejména v dohodách o ochraně investic, můžeme konstatovat stejně tak, jak už to řekl náš kolega zpravodaj David, že v četné řadě oblastí jsme dosáhli pokrokovějších řešení než ta, která jsou v setě. Nevidím tedy důvod pro jakékoliv odkládání rozhodnutí našeho parlamentu a musíme si uvědomit, že to ne, tím celý příběh nekončí. Tyto dohody by měly být vylepšovány i do budoucna A moje otázka na singapurské přátele zní, um, singapurská vláda je rozhodnuta pohnout se k ratifikaci úmluv MPO. To by věci velmi prospělo. Děkuji, Eomar. No, jenom jsem chtěla říci panu Fjellnerovi, že skutečnost, že chceme přesně vědět, jak vypadá přístup k úmluvám MOP, protože to je základ pro pracovní práva, eh, to snad neznamená nic špatného. Připomíná také, aby se to ratifikovalo, takže prosím pěkně neupomínejte mě. Gracias. Děkuji a nyní vyzvu paní, paní Marie Martin Poat z generálního ředitelství pro obchod aby nám předestřela perspektivu komise. Děkuji vám, pane předsedo. Zaznělo zde mnoho poznámek na adresu délky vyjednávání i trpělivosti, kterou prokázali všichni, kdo byli zapojeni do procesu, který trval příliš dlouho. Komise by s tím souhlasila a ráda by na úvod poděkovala Singapuru za jeho angažovanost a trpělivost, protože to by osoba, která se postarala o rozdělení té obecné dohody na dohody o volném obchodu a ochraně investic, to opravdu odpovídá té naší nové architektuře, novému eh, přístupu. A když jsme byli svědky, jakým tempem na to reagoval Singapur, tak nám to velmi pomohlo v tom, že jsme dospěli do stádia, do kterého jsme nyní dospěli. A opravdu vám za to chci velmi poděkovat. Potom zde zazněly určité záležitosti v eh, mnoha vystoupeních a je to důležité. Tyto dohody jsou dnes důležitější, než byly dříve, třeba před pěti lety, když se začaly vyjednávat. Bohužel svět se změnil způsobem, kdy je pro nás ještě zásadnější, abychom měli partnera, jakým je Singapur, který podporuje volný a spravedlivý obchod eh, ve svém regionu i v mezinárodním eh, měřítku. A zde chci poukázat na významnou roli, kterou hraje Singapur v našich diskusích na, i na multilaterální úrovni. Další prvek, na který chci poukázat, je to, že tyto dvě dohody nám ukazují, že můžeme e, propagovat naše standardy v oblasti obchodu i v oblasti ochraně investic, kde už na to poukázal zpravodaj, jsme vlastně uzavřeli dohodu, která je jakoby CETA plus a je zde prvek eh, transparentnosti a spravedlnosti v ochraně investic, což prospěje našim investorům, ale přitom to plně respektuje práva příslušných stran a eh, spravedlivé nastavení vzájemných vztahů. To je nesmírně důležité, zvláště v době, kdy i jiní nastavují své normy a standardy a už se zde hovořilo o CTTP a probíhajících jednání eh, ASET. Tam jsou jiné standardy a důležité je, aby Evropa měla své standardy v rámci daného regionu. Je to nesmírně důležitý region. A obchod mezi EU a Singapurem, obchodní dohoda, investiční dohoda, konsoliduje naši přítomnost v daném regionu i naši kredibilitu. A my toto chápáme jako první bilaterální a investiční dohodu s zemí v daném regionu, se zemí ASEANu. To je pro nás nesmírně důležité, nejenom z toho důvodu, jak je pro nás Singapur důležitý, co by partner, jak jistě víte, tak jedna třetina obchodu a dvě třetiny investic mezi EU a ASEANem je právě mezi EU a Singapurem, ale je to také významný krok k tomu cíli EU mít eh, obchodní a investiční dohody s celým daným regionem. Aha, proto si velmi uvědomujeme význam tohoto kroku. Co se týče toho přibližného harmonogramu, na který se ptali někteří řečníci, jsme odhodláni eh, maximálně napřít naše úsilí a máme pocit, že i toto platí pro Singapur. Tak, aby nedošlo k žádným zádrhelům, jak to zde bylo zmiňováno. Opravdu postupujeme rychlým tempem, při eh, kontrole jednotlivých jazykových verzí to nyní právě probíhá na radě i v Singapuru. Eh, máme zde termíny, do kdy mohou členské státy předložit komentáře k návrhům do konce léta. Doufáme, že začátkem října rada přijme eh, Eh, rozhodnutí o podpisech a jak víte, eh, summit ASEANu bude 18. října. Doufám, že se to tedy te, do tehdy podaří a pak to bude posláno k eh, proceduře souhlasu do Evropského parlamentu i hned druhý den. Takže opravdu se maximálně snažíme a to také rychlým tempem, což platí i pro Singapur a tedy budeme usilovat o to, abychom naplnili ten hřínový milník. Děkuji. Děkuji vám. Dobrá, doufáme, že ten harmonogram zůstane stabilní. Paní Ruso, vy chcete zareagovat? Já si myslím, že je tedy na komisi a na Singapuru, aby zareagovali na otázky, které zde zazněly. Takže pan Go. Děkuji vám za tuto širokou podporu, kterou jste nám projevil. Je to odhodlání, které jste ukázali, abychom se posunuli ku předu v této záležitosti. Také jsem vzal na vědomí vaše otázky, pokusím se na ně eh, zareagovat. Některé hluboké témata, jako třeba ILO, tak eh, Doufám, že i po tomto zasedání budu moc, možný, moci to s vámi projednat a mm, vysvětlit vám ten etos a základní principy, které zatím jsou eh, Singapur i vy, co vy, jako, i my považujeme jako smysluplné záležitosti. Takže, jak to zaznělo, nejde o to jenom očkrtávat položky, ale já se k tomu dostanu. Takže Eh, si ILO nechám nakonec. Pan Kamal například se ptal na to, eh, naše předchozí eh, dohody o volném obchodu, například z USA, jak to potom vypadalo v praxi. Od roku, kdy jsme vstoupili do této dohody o volném obchodu, tak se vlastně obchodní toky zdvojnásobily, ale také investice se také zmnohonásobily a také nastavování pravidel a potom TPP, CCTPP a další záležitosti. Jestli to předčilo očekávání nebo ne, tak eh, mohu říci, že to vedlo opravdu celé řadě pozitiv a vytvořila se tím také platforma pro spolupráci a řešení problémů, což je dobře. Potom Eh, různí se ptali na ICS a ISDS. Z pohledu Singapuru je zásadní implementace. Nevidíme zde nic eh, sporného či problematického, ať už by to bylo ISDS nebo ICS. A ty systémy mohou fungovat i paralelně. My bychom eh, preferovali mít jeden systém ICS, pro nás není problém, nemáme eh, k tomu žádné námitky, ale EU eh, e řekla, že toto není ve hře pro dohodu IPA. A možná můžeme tedy přejít k tomu multilaterálnímu eh, systému investičních soudů. Já myslím, že zde prostě jsme z hlediska smýšlení nastavení podobně. Pak zde zazněla otázka, zda rozvinuté ekonomiky potřebují vůbec takový systém. Tak eh, já si myslím, že pohled zde může být dvojí, ale zeptejte se evropských podniků, když přichází do Singapuru, do příslušného regionu. Chtějí mít mechanismus řešení sportu, ať už je to bude jakýkoliv mechanismus, chtějí ho mít. Já si myslím, že vám řeknou, že za tu dobu, co působí v Singapuru, neměli nikdy žádný soudní spor. A my jsme také eh, rádi, že nebyl žádný soudní spor, že to platí pro naše podniky v eh, Evropě. Ale já myslím, že když se jich zeptáte, že tomu budou přikládat určitou hodnotu. A potom otázka, zda potřebujeme investice Singapuru do EU, nebo zatím jsme tady neměli žádné problémy, ale vám jde o to, aby třeba velké podniky zde mohly působit. Opět zeptejte se evropských podniků a zeptejte se svých eh, zaměstnanců, kteří jsou v kontaktu se singapurským trhem. No. A Máme 3,5 milionu obyvatel, 700 km eh, čtvereční, ale máme například singapurské aerolinky a podobné podniky, ale eh, my jsme nevyvolali žádné spory. Tak eh, to tady jen takto konstatuju, abyste to zvážili. Nyní tedy přejdeme k tématu Mezinárodní organizace práce. Singapur je plně odhodlán mít zde maximální standardy v oblasti práce. A generální ředitel MOP to potvrdí, že jsme zde nastolili velký pokrok a pomohli i dalším. Vy jste ty umluvy eh, popsali jako takovou, takový potřebný základ a mnohých jsme šli nad jejich rámec. A vy chcete vědět, proč některé nejsou tedy zatím ratifikovány. Zkusím vám to vysvětlit. Jsou zde dva faktory, které navzájem způsobí a potom bedlivě sledujeme další postup. Za prvé, eh, hledíme primárně na výsledky a podporujeme jakýkoliv režim, ať už je v umluvě nebo mimo který znamená pozitivní výsledky pro práci. Hovoříme zde eh, procentuální zaměstnanosti a na dalších prvcích je to pro nás důležité zajistit, aby zde fungovala tripartita, aby všechny tři součásti tripartity se mohly vyjádřit k tomu, jak věci fungují. A to je naše odpověď na to, proč zde nedochází žádnému porušování, takže nejsou zde vlastně problémy těchto, řešení tohoto typu sporů. V singapurském systému máme celou řadu takových platform, ale nejsou vládní, jsou na úrovni tripartity. To znamená, sedí tam odbory, zástupci zaměstnavatelů i vlády a všichni mají rovnou příležitost se vyjádřit. Já budu muset dohledat konkrétní číslo, ale je vysoce dvojmístné. A mají opravdu velký vliv. Navštěvte Singapur, my vám to rádi e, předvedeme a ujistíme vás e, o tom, že to funguje, ale prostě to neladí s e, tou vaší definicí. Ale vraťme se tady k těm umluvám. Druhá věc týkající se Singapuru, že vše, co podepíšeme, tak plně implementujeme, plně usilujeme o to, abychom do toho byli zapojeni, my to zanalizujeme, zdiskutujeme a pak zatím plně stojíme. Úmluvy Mezinárodní organizace práce, tak víte, že nejsou úplně krátké dokumenty, jsou dosti dlouhé a je tam celá řada detailů a povinností. A já jsem to takový živoucí doklad. Už eh, zde bylo zasedání, kdy zde byla zástupkyně Mezinárodní organizace práce a jo, eh, vlastně i MOP o tom hovořila, že EU podepsala všechny úmluvy Mezinárodní organizace práce. Nakolik si můžete být jistí, že naplňujete každý jednotlivý detail všech těch úmluv? v plném rozsahu. A to byla čistě retorická otázka, která zazněla. Za Singapur a za ty úmluvy, které eh, jsme podepsali, Já ručím za to, že plníme každou jednotlivinu. Uvedu teď dva konkrétní příklady k těm umluvám. Ta jedna po nás žádá zavést antidiskriminativní legislativu v plném rozsahu. Dnes máme takový režim nastavený, který vlastně zakazuje diskriminaci, brání diskriminaci. Máme zde celou řadu takovýchto eh, postupů, analýz, zvažování. A tento audit probíhá nejenom ze strany vlády, ale jsou do toho zapojeny i odbory. A proč to nechceme formalizovat eh, formou legislativy, která je velmi komplexní? Je to multietnické, eh, multilingvální prostředí, to v Bruselu pochopíte, prostě v systému, který máme my, nechceme jít cestou, že řekneme, když budete mít reklamu, tak eh, v souvislosti s tímto zákonem potřebujeme někoho, kdo je schopen tedy hovořit tamilsky i čínsky zároveň. A, a eh, o to často jde. My nechceme jít řešit tyto věci eh, cestou legislativy. A co se týče těch umluv a jejich podpisů, ano, ale v podstatě náš etos a naše eh, DNA říká, že nechceme prostě přijít o ten stoprocentní přístup, když něco podepisujeme. Další umluva, ta vlastně zak zakazuje naši, náš eh, mm, program knih ve věznicích. Věznice jsou otevřené neziskovým organizacím, každému, kdo tam chce eh, působit. A eh, požádali nás o ten program Žluté stuhy. Je to jeden z našich nejlepších programů. Vlastně to dělají neziskové organizace, které se o to starají, ale Znamená to, že potřebujeme mít lepší programy školení eh, ve vězeních a ty pracovní programy jsou ale vlastně porušením těch umluv. Takže pokud bychom podepsali, eh, přijali tu umluvu, tak bychom některé ty programy museli pozastavit, A to se týká i zaměstnávání mimo věznice, týká se to také třeba eh, Eh, lidí, kteří eh, vlastně už vykonali ten trest a vrací se do těch věznic a působí tam. Myslím, že není mnoho zemí, které by něco takového eh, dělali. A takže je to takové trochu ironické, protože naše země je v něčem velmi legalistická a drží se striktně pravidel, která podepíše, ale vlastně jsme za to na určité úrovni i trestáni. Prostě jde o to eh, vidět ty věci přímo na místě. Navštivte nás a udělejte si svůj vlastní obrázek, uvidíte. Děkuji. Děkujeme a není pan David může uzavřít. Thank you. Děkuji. Budu stručný. Zaprvé je dobré, že se tato dohoda těší široké podpoře a je navíc tedy vlastně důležitější nyní po pěti letech od, které uplynuly od těch prvních snah uzavřít dohodu a to tedy z pohledu důležitější především z pohledu globálního vývoje. My jsme navštívili Singapur, prostudovali jsme některé ty jevy, o kterých Luka tady mluví. Mohu souhlasit s tím, že Singapur byl v podstatě tak trochu potrestán Eh, za to, že podepisoval jen věci, které opravdu mohl ze zákona dodržet. Nechci nikoho jmenovat, ale jsou, najdou se jiné země v Ázii, které radostně podepíší umluvu ILO a nikdy vlastně neměli záměr ji dodržovat. Já jsem se tedy mm, vysvětlil spoustu vysvětlení proč nepodepsat určité úmluvy ILO, můžeme s tím souhlasit, můžeme apelovat na to, aby byly podepsány, ale chápeme kontext, tedy víme, proč se tak neděje. Pak je to problematika životního prostředí a já si myslím, když se podíváte na ten text, část, která se týká životního prostředí, je v podstatě povzbudivá. <clears throat> Protože Obecně Singapur patří k zemím, které se zavázaly k 36% redukci emisí CO2 do roku 2030. A v této dohodě jsou dvě konkrétní kapitoly, které se týkají obchodu a investic do obnovitelné energie. A potom Já teď hledám tedy ještě tu druhou kapitolu. Je tady ta obecná kapitola zhruba 10 odstavců o spolupráci mezi Evropskou unii a Singapurem, pokud jde o vytvoření příznivějších podmínek pro obchod. Pokud je vzájemné uznávání profesních kvalifikací, tady je tedy v dohodě obdíl číslo 16, který to vzájemné uznávání řeší. Existují tedy určité místní výjimky, ale obecně se dá říct, že to uznáváno je. To je také důležité. Líbilo se mi vystoupení eh, paní Medinek té obchodní problematice. A myslím, že není tedy důvod obávat se existence toho tribunálu, protože lidé, kteří vlastně jen používají přístav ve Singapuru jakožto transitní pro své zboží, nebudou mít možnost použít tento tribunál, nebudou to tedy moci zneužívat. Většina tady členů tohoto parlamentu má taky tak trochu špatné svědomí z toho, že jsme vás nechali dlouho čekat. U toho tady vlastně skončím. Doufám, že se podaří podepsat v říjnu a pak tedy vám mohu slíbit, že to proženeme rychle parlamentem. Děkuji. Takže. Děkuji a přeji hodně úspěchu. So, dear colleagues. Takže, drazí kolegové. A poslední bod na naší the... je zpráva, která se týká Střední Ameriky. Je to zpráva o uplatňování obchodního pilíře dohody o přidružení se Střední Amerikou. Máme 30 minut, máme tedy 20 minut, upozorňují tlumočníci. Máme 20 minut, znáte situaci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 a vyústila ve tři doplňující stejně významné pilíře politický dialog, kooperace, obchod, implementační zpráva se bude samozřejmě soustředit na obchod, samozřejmě v dalších ustanoveních v rámci pilíře kooperace, kooperace jsou také důležité další věci týkající se významného kontextu. A o pilíř obchodu byl aplikovat, který se aplikuje pět let mezi srpnem a prosincem 2013 eh, ze strany latinoamerických partnerů. Jenom chci říci, že v přípravě na naši výměnu názoru dnes jsme měli schůzku monitorovací skupiny 19. června. Účastnil se DG Trade, pan Jorgensen a velvyslanec Kostariky, pan Alvaro protože Kostarika měla eh, rotující předsednictví posledních šest měsíců. Jenom abych vám představil několik všeobecných úvah ke zprávě, která bude předložena 21. října, mělo by se hlasovat 5. prosince. Za prvé, jaký je dopad to, této dohody o přidružení na obchodní vztahy. <clears throat> Máme zprávu komise z listopadu 2017 týkající se implementace dohod o volném obchodu. Eh, byla vnímána jako dohoda, která měla stabilizující efekt, eh, prokázala se jako velice usměřující, nedošlo k navýšení obchodních objemů, ale mm, zlepšil se inter- mezinárodní kontext. Dostali jsme některé důležité významné statistické údaje od komise, které ukazují, že tady je ještě manévrovací prostor, například v kvotách na cukr, to ještě nebylo dovyčerpáno, jsou tady určitá ustanovení, která jsme plně nevyužívali z obou stran. Takže zpráva také se týkala vysvětlování, jaké jsou důvody k této situace. Když se podíváte na ty hlavní produkty, které byly vyváženy z Centrální Ameriky do Evropské unie, soustředili se na oblast potravin, kávu, čerství, ananas, banány a td. Ale začaly také vyvážet eh, lékařské přístroje, nástroje, a došlo k navýšení vývozu organického, tedy bio obchodu, bioproduktu. A hlavní produkty z Evropské unie, eh, lékařské přípravy, hydrokarbony, motory, automobily, mm, lékařské přístroje, umonologické produkty, hliníkové produkty a tak dále. Když se podíváte na FDI, čili na přímé zahraniční investice, které plynuly oběma směry, 26 miliard eur pro EU a obdobná částka pro Střední Ameriku. Co se týče implementace, podle informace, kterou jsme dostali od naší monitorací skupině závazky zemí Střední Ameriky týkající se implementace uspokojující. Celá řada záležitostí ve sporech byla vyřešena, stejně tak jako mezi regionální spolupráce se zlepšila a usnadnila tím pádem také eh, obchodování a vývoz a investice. Některé otázky jako mm, zdaňování alkoholu, znázorňování lidských, porušování lidských práv v Kostarice a jinde. O tom byla se psána zpráva. Honduras může ještě zlepšit eh, své postavení. Možná, že dostaneme dnes nebo příště více informací ze strany komise. A samozřejmě nejdůležitější, aby se dodržovaly mezinárodní normy ekologické a MOP. Jeden kritický bod, který chci ještě dodat, to se opakuje, je to politování hodné prostě se vyzývají členské státy aby ratifikovali tuto dohodu, ale bohužel stále ještě tady máme Belgii, Rakousko, Řecko a Spojené království, eh, které nezavršily své interní ratifikační postupy, zatímco všechny středoamerické země si eh, naopak eh, všechno učinili. Takže znova a znova musíme apelovat na členské státy. To jako jsem chtěla říct si dnes. Thanks a lot and I raised this point eh, to the minister of Austria today, so but we have to push. Takže musíme dnes spěchat. Jinak? Není mikrofon. empiezo. <laughs> Muchísimas gracias. Začnu tady ještě jednou. Děkuji, děkuji velice, pane předsedo. A děkuji také řečníkům za detailní vysvětlení dohody s Střední Amerikou. Chci podpořit to, co tu řekl pan předseda dnes ráno o potřebě ratifikovat to, tuto dohodu všemi členskými státy. A vzhledem k politickému vývoji ve Střední Americe je to nyní eh, zvláště naléhavé. Politický dialog a spolupráce musí vést k posílení obchodu, tak aby tento byl co nejefektivnější a opravdu přispěl k trvale udržitelnému rozvoji, posílení demokracie a sociální koheze ve Střední Americe. Já chci zdůraznit tři body. Za prvé tady, tady vidím určitou diskrepanci, pokud jde o rozvoj obchodních toků podle eh, Eurostatu a regionálního, regionálního zastoupení pro střední a mm, Ameriku vývoz do zemí střední eh, Ameriky narostl o 20 zatímco vývoz z Latinské Ameriky do Evropy klesl o 17 To je tedy údaj z našeho zastoupení. Na druhé straně Eurostat uvádí pokles objemu obchodu z obou stran, s výjimkou obchodu s Kostarikou. Já bych tedy ráda věděla, čím jsou způsobeny tyto odlišné údaje. Pak je tu také spožďování informací o službách. Ty nejnovější informace jsou, ty nejčerstvější jsou z roku 2014. Proč tomu tak je? Mohli bychom situaci zlepšit, mohli bychom zlepšit statistiky, tak aby parlament mohl korektně hodnotit a monitorovat tyto dohody. Potom pokud jde o stabilizaci obchodu s banány, tady jsme nepřekročili ten eh, tu prahový limit jedině v případě Guatemaly, ale ani tam to není problém se stabilizací trhu a já si myslím, že musíme pokračovat nadále eh, v monitorování Vzhledem k tomu, že jde o téma citlivé pro celou řadu evropských zemí. A konečně, pokud jde o trvale udržitelný rozvoj, jak řekl řečník, tedy došlo k zasedání výboru pro obchod a trvale udržitelný rozvoj. Nicméně výbor pro eh, střední Ameriku, pro centrální Ameriku, přišel s usnesením k této problematice a mě by zajímalo, kdy na to komise hodlá zareagovat. A co si komise myslí o, soc- o fórum o Fóru pro sociální dialog, které se setkalo v červnu 2018 a jak můžeme nadále spolupracovat a pracovat na tom, abychom posílili, abychom posílili sociální dialog a pomohli zemím Střední Ameriky na cestě k dosažení míru a sociální koheze. Děkuji. Spravodaj odvedl tak výbornou práci, že mi eh, tady usnadnil odpovědi, protože už tady vypíchl vlastně některé potenciální odpovědi. Celkově tedy vnímáme tuto iniciativu ze strany parlamentu. Je to dobrý okamžik pro to, abychom provedli určitou inventuru a vyhodnocení. Naše hodnocení obecně říká, že jde o dohodu, která fungovala mm, velmi dobře obecně. A když se podíváme na obchodní toky, je evidentní, že ten celkový objem obchodu příliš neroste nebo víceméně stagnuje. Ale když se podíváme trošku hlouběji, vidíme, že v mnoha oblastech obchod roste. Je pravda, že vývoz z Kostariky poklesl protože Kostarika přesunula, tedy že Firma, která byla usazená v Kostarice a vyráběla komponenty pro výrobu počítačů, se přesunula jinam, ale dá se říci, že vidíme 45, 45% nárůst eh, vývozu zboží centrální Ameriky, nejenom pokud jde o kávu, ale také mm, další eh, komodity. Když se podíváme na náš vývoz, za rok 2012 byl ovlivněn tím, že jsme prodali hodně letadel a lodí. A když tedy odhlédneme od této skutečnosti, protože šlo o jedno, jedno rázové prodeje, obchod obecně narostl o 24 Paní Rodríguez Peněro se ptala na konkrétní čísla k obchodu. Je problém, že existují rozdíly v tom, jak jsou tato čísla reportována. Jedním z důvodů asi bude, že v Panamě se nachází velká zóna, zóna volného obchodu, jedna z největších na světě. A údaje Eurostatu, které používáme, berou v úvahu i tedy vlastně zboží, které je v tranzitu, zatímco údaje našeho zastoupení ve Střední Americe mm, berou, a berou v úvahu pouze přímé vývozy a dovozy. Takže to ještě budeme muset s Eurostatem doladit. Také potřebujeme tedy více informací k preferencím a musíme spolupracovat se Střední Amerikou. Protože nemáme všechny údaje například o Mexiku a dalších preferen- preferovaných obchodních partnerech. A to je další oblast, kde vlastně chybí porovnatelná data. Je tedy pravda, že ta čísla ne vždycky sedí a dochází k určitému spožďování. A teď, když se tedy podívám do budoucnosti, my jsme se shodli na tom, že to fungovalo dobře pro obchod i pro eh, tedy z pohledu obchodu i z toho, jak fungují instituce, to funguje institucionálně, samozřejmě v oblasti některých kvot máme ještě co zlepšovat, například pokud jde o banány, tam to podle našeho názoru fungovalo dobře. Nepřekročili jsme tu prahovou hodnotu, musíme však udělat víc, pokud jde o implementaci. Musíme dosáhnout plné implementace ve všech oblastech a to zahrnuje tedy i trvale udržitelný vývoj. A tím asi skončím. My se budeme snažit využít všech možností, které nám dohoda nabízí v této oblasti. Nadále tedy budeme upozorňovat na to, že je třeba vzít eh, vážně eh, všechny závazky, které vyplývají z těchto smluv i pro ochranu životního prostředí, pro spolupráci s organizacemi občanské společnosti a budeme také podporovat projekty v celé řadě oblastí, včetně práce, kde budeme, pracovní problematiky, kde budeme spolupracovat s ILO. Nyní dávám slovo čtyři minuty velvyslanci Panamy. Děkuji, pane předsedo. Čtyři minuty to je možná až moc. Protože pan Burger a Jorgensen již v podstatě řekli vše, co jsem mohl říci já. A moje přítomnost se tady tady zdá být nadbytečnou. Nicméně, údaje o obchodu k této dohodě nabízejí obrázek, který na první pohled vypadá trochu nudně, ale když tedy vlastně jdete hlouběji, vidíme, že se nabízí určité příležitosti nad rámec využití kvot. Samozřejmě plné využití kvot to je problém. Je třeba tedy lidi vzdělávat, vést debaty s dodavateli, s vývozci a dovozci. A jedna z věcí, na kterou mě upozorňovali kolegové tady v Bruselu, je to, že evropské pro- programy, které nám pomohly nebo které nám pomáhají eh, v, v rámci integrace a naplnění plného potenciálu této dohody, už to byly také zmíněny a podobně, jak už tady řekl pan Berger, my bychom dali přednost, kdyby tato dohoda byla plně implementována. To znamená, že všechny čtyři nebo tři nebo kolik čísel použijete, tedy všichni zbývají partneři, by ratifikovali tuto dohodu co nejrychleji. A pokud tedy je něco, co můžeme udělat, jsme rozhodně ochotní. Možná, že tedy členové parlamentu najdou určité odvětví, které eh, by bylo dobré chránit. A v tom případě bychom o tom rádi věděli. Pan Berger, jedna minuta na závěr. Ne? Takže Děkuji všem. K tomuto bodu, bod 22, bod různé, to je můj oblíbený bod, protože tam není nic. Příště se uvidíme 29. a 30. srpna a já vám přeji příjemnou letní přestávku. Hi, nice to meet you. Would it be possible uh, just after summer break?